Mám pro vás důležité oznámení. Důležité oznámení pro všechny. Prosím o pozornost. Koleżanki i koledzy. Kolegyně, kolegové. Dnes oficiálně v budovách Evropského parlamentu spouštíme bezdrátovou internetovou síť Wi-Fi nebo Wi-Fi. Díky tomu můžete využívat internet všude, ve všech budovách Evropského parlamentu. Můžete využívat laptopy, eh, tablety nebo smartfony. Signál je dostupný nejen v plenární sále, či v prostorách nebo sálech parlamentních výborů, ale všude po celých prostorách parlamentu, takže prakticky kdekoliv jste, můžete se připojit k internetu. Bezdrátově se můžete připojit k internetu. To je obrovská změna ve způsobu využívání času v Evropském, v Evropském parlamentu. To my víme. Při, té okazí... při této příležitosti bych rád poděkoval a poblahopřál generálnímu ředitelství ITEC a panu místopředsedovi Rainerovi Vilandovi, který sedí vedle mě, který se o tento důležitý projekt staral. uruchom... Spuštění Wi-Fi je jednou z mnoha inovací, které jsme provedli letos. Chtěl bych vám připomenout, že generální ředitelství ITEC a také náš kolega místopředseda dali poslancům k dispozici také IP e direktory, elektronický systém plenárního hlasování, e-committee, AT4AM, Europarl Mobile nebo webovou stránku IPEX. Jak vidíte, máme spoustu zdokonalení, které usnadňují naši práci a já bych ještě jednou rád poblahopřál generálnímu ředitelství a všem zaměstnancům a také našemu kolegovi panu Výlandovi.